Okay, dear colleague. Milí kolegové, myslím si, že je na čase začít. Sice nás tu ještě není mnoho, ale doufám, že někteří ještě dorazí později. Jak už jsem řekla dneska dopoledne, neměli bychom trestat ty, kteří přišli včas, to znamená, že zkrátka začneme. A Nejprve mají opět slovo tlumočníci, aby nám něco oznámili. Tlumočníci by vás rádi informovali, že vzhledem k pracovně právnímu sporu o nových pracovních podmínkách, který probíhá již třetí týden, eh, se management zatím nepokusil nás kontaktovat a učinit nějaké ústupky a my se snažíme prokázat solidaritu eh, v tomto našem právu na stávku a eh, proto vás informujeme o tom, že dnešní schůze nebude moci být déle než do 18.30. Děkuji. Ještě jednou bych ráda zdůraznila, že vaše práce je pro nás stěžení, nenahraditelná a musím říci, že Doufám, že brzy se najde nějaké řešení, které pro vás bude dobré, přijatelné a e, přiměřené. Mohu vám slíbit, že nepochybně skončíme dříve než v půl sedmé. A tím se dostáváme k bodu programu číslo 12. Je to výměna názorů s komisí o programu Kreativní Evropa 2021 až 2027. Jak už jsem předem oznámila, komise nám předložila návrh týkající se programu Kreativní Evropa na další období. Ten návrh byl zveřejněn 30. května. My máme velkou radost z toho, že Kreativní Evropa zůstane zachována jako samostatný program, že i struktury budou podobné a že program si zachová svoje jméno. Velmi jsme se o to zasazovali při veškerých jednáních s komisí. Neustále jsme psali dopisy a dávali najevo, že nechceme, aby program eh, tedy zanikl v nějakém velkém celku, ale že považujeme tento program za důležitý, za natolik důležitý, aby zůstal i nadále samostatný a proto tedy máme velkou radost, že komise eh, tedy vyslyšela naše prozby a učinila z programu Kreativní Evropa skutečně samostatný program. Dneska máme na programu první výměnu názorů o tom novém návrhu komise. Komise nám ten návrh představí, nicméně ještě předtím nám eh, naši hosté představí studii, kterou si zadal náš výbor je to studie, která, kterou zpracovalo politické udělení a já jsem ráda, že mohu mezi námi eh, přivítat Artura L. Gala a Teodoru Pletozu. Eh, máme radost z toho, že nám tu představí nejdůležitější výsledky své práce a zároveň vítám i zástup komise, což je pan Manier, který zodpovídá za kulturní a kreativní oblast eh, v generálním ředitelství EAC a pan Montez, který vede referát eh, v generálním ředitelství Connect. Omlouvám se, je to ředitel eh, z DG Connect a zodpovídá za mediální program. Nejprve ale předám slovo oběma expertům, kteří připravili studii. Budete mít slovo 10 minut a následně tedy dostane slovo komise a zahájíme tedy diskuzi tím známým pingpongovým postupem. Vážená paní předsedkyně, eh, Děkuji za pozvání na dnešní odpoledne. Jmenuji se Artur L. Eh, Gal a zaměřuji se na kreativní a kulturní oblast. Kolegyně se jmenuje Teodora Pletozu. Nejprve velmi stručně struktura prezentace. Je to poměrně jednoduché. Já bych v tuto chvíli chtěl pouze předeslat, že za účelem diskuze jsme eh, tedy učinili přílohu, kde jsou ty zá, ta základní eh, doporučení, to znamená, že o tom následně můžeme diskutovat. Cílem studie bylo to, abychom poskytli analýzu programu Kreativní Evropa, abychom analyzovali jeho strukturu, rozhodovací procesy a eh, jeho provádění. Tím jsme chtěli pro, uh, formulovat doporučení pro výbor KULT, co by input uh, při dalších jednáních o víceletém finančním programu. Jaké byly hlavní závěry? Uh, kreativní Evropa formulovala správní, správné cíle, Hlavním cílem je podpora kulturní rozmanitosti v celé Evropě a to dvěma způsoby. Za prvé podporou cirkulace k, e, nebo oběhu kulturních a audiovizuálních děl a také vytvářením kapacit v tomto sektoru, to znamená rozvoj dovedností, mezinárodním e, vytvářením sítí, přístupem k finančním prostředkům a lepšími statistickými údaji v oblasti kultury. Eh, rozpočet eh, tohoto programu je nedostatečný, pokud to srovnáme s jeho významem pro celou společnost. Hovoří se o 1,4 miliardách euro. Eh, to by se mělo rozdělit na 27 zemí. Je to rozpočet poměrně Eh, nízký a zároveň je velký zájem o tento program. Ten program je poměrně populární a to znamená, že míra úspěšnosti je poměrně nízká. A nemá to také velký dopad na strukturu trhu. Tady vidíte eh, situaci v oblasti médií a v oblasti kultury je to míra úspěšnosti v letech 2014 až 2017. Dalším důležitým aspektem programu Kreativní Evropa je to, že se mu velmi daří vytvářet sítě v rámci kreativního a kulturního sektoru. A možná, že ještě důležitější je to, že se tady podaří, daří tedy překlenovat tu propast mezi subjekty v oblasti kultury a politiky. Já bych v této souvislosti chtěl zdůraznit dva aspekty. Za prvé, ten garanční nástroj, to je velmi inovativní nástroj, který má velký potenciál a může velmi zlepšit eh, přístup k finančním prostředkům. Zatím eh, šlo o 50 milionů euro, ale počítá se s tím, že ten pákový efekt by vedl k získání až 630 milionů euro. Kromě toho bych rád zmínil mezinárodní dimenzi, protože to je důležitá priorita témata, především od sdělení o externích kulturních vztazích, které vyšlo v roce 2016, ale není tu k dispozici dostatek lidských zdrojů ani finančních zdrojů, které by na to mohly být vyhrazeny. Dalším důležitým aspektem naše, naší studie bylo Eh, rozhodování v rámci programu Kreativní Evropa. Zatím tedy rozlišujeme dva typy eh, legislativních aktů. Akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty. Eh, to znamená, že legislativní orgány, parlament a rada rozhodují o tom, jestli dotyčná záležitost bude svěřena komisi. Nicméně jsou tu velké rozdíly mezi akty v přenesené pravomoci a prováděcími akty texty. Největší rozdíl spočívá v tom, že eh, Prováděcí akty jsou potřeba tehdy, pokud je potřeba provádět jednotným způsobem evropské právo, pokud je potřeba zajistit eh, rovnocené podmínky ve všech členských státech. Akty v přené, přenesené pravomoci je potřeba použít tehdy, pokud eh, je splněn, jsou splněny nějaké indikátory a prováděcí akty se tedy týká, týkají ročních pracovních programů. My jsme se dívali na vývoj těch ročních pracovních programů a zjistili jsme, že to má určitou politickou dimenzi, to znamená, že jsou tu záležitosti, které se řeší prostřednictvím prováděcích aktů, ale které by podle našeho názoru měly být řešeny spíše prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci. Například v roce 2016 komise navrhla novou akci, která byla zaměřena na integraci uprchlíků. Eh, to bylo v důsledku té velké migrační krize v roce 2015 a ten politický vývoj a tento krok, to všechno mělo jednoznačně politický, politickou dimenzi. To znamená, že by bylo nepochybně lepší, kdyby to bylo bývalo řešeno prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci. To je velmi důležitá věc, protože budoucí nařízení o programu Kreativní Evropa E, počítá s tím, že by legislativní orgány rozhodovaly o tom, jestli bude mm, použit akt přenesené pravomoci anebo prováděcí akt. My tu musíme zaručit rovnováhu mezi právní jistotou, e, demokratickou diskuzí, koherentností a také flexibilitou při provádění programu. A nyní mi dovolte, abychom probírali ještě jeden aspekt tohoto programu, a sice synergie s dalšími programy, včetně eh, strukturálních programů. Některé z důležitých aspektů jsou takové, že priority a cíle kreativní Evropy jsou také zahrnuty v jiných programech prostřednictvím specifických cílů, ale není tady nějaká oficiální strategie v tomto smyslu a není žádná jednotná implementace, nějaký one-stop shop, kde by bylo možno získat informace na jednom místě. Jsou tady určité dobré příklady, třeba evropské kulturní dědictví. To je jasně zmíněno v programu Horizon 2020. A pak jsou i některé další národní a evropské programy, třeba program Media, který pomáhá při získávání financí i z národních finančních systémů. Teď bych se ještě rychle podíval na tu část, která je pro vás možná nejdůležitější dnes, což jsou závěry a politická doporučení. Za prvé, budoucí program počítá s vývojem, s jistou evolucí dochází ke změnám v těch čerpacích vzorcích. Mění se způsob konzumace kultury a je důležité brát na vědomí také přístup měst a komunit, obcí k financování kultury, ale jde tady i o inovativní politiky také dochází k vývoji, který směřuje k kolaborativní práci a práci překračující jednotlivé sektory. Také jsme diskutovali i o tom, že e, roste úloha internetových platform, co se týká šíření kultury a to samozřejmě musíme pro budoucnost brát v úvahu. Pak je tady vůle nejenom na straně EU, ale i členských zemí angažovat se i ve vnějších vztazích v oblasti kultury. Takže jistá politická doporučení se týkají ambicí, ambicí v oblasti rozpočtu, co se týká dosahu těch programů, jejich viditelnosti a možná je důležité postupovat inovativním způsobem napříč sektory. Je třeba posílit i mezinárodní dimenzi programu Kreativní Evropa. Je také třeba využít i těch sociálních dopadů kultury. Je třeba mít lepší opatření v rámci programu a pak je také důležité soustředit se na posílení dopadů v sociálních inovacích. Závěrem bych rád poznamenal, že Evropa je velmi kreativní místo se spoustou talentovaných a kreativních lidí a toho by se mělo využít. V tuto chvíli se kultuře věnuje jenom žádná celá 15 evropského rozpočtu a to by se do budoucnosti mělo zásadním způsobem změnit. Děkuji vám. Děkuji vám. Děkuji za toto velice kompaktní, kompaktní představení výsledků vaší studie. Tu studii všichni máme k dispozici, všem doporučuji, aby si ji přečetli, protože si myslím, že obsahuje důležité informace o tom, jak v budoucnosti přistupovat k tomu programu a na co se soustředit, jak být třeba trochu odlišní než komise, její návrhy. Navrhovala bych, abychom postupovali stejně jako dopoledne, abychom byli efektivní, co se týká času, takže teď dáme slovo komisi a pak budeme diskutovat. Vy budete možnost, mít možnost se ptát nebo vyjadřovat své názory a komentáře, jak k této zprávě, tak i k tomu, co uslyšíme od komise. Nevím, kdo by chtěl z vás začít pan Manie a pan Milmonte, nevím kdo. Takže pan Manie menší část toho programu, takže poprosím ho, aby začal. Merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Dobrý den, přeji všem. Chtěl bych nejdříve jménem komise poděkovat výboru pro kulturu za tuto příležitost prezentovat návrh komise pro příští program Kreativní Evropa. Jsem velice rád, že jsem tady s Giuseppe Monte, mým kolegou, a myslím si, že to je dobrá zpráva pro nás. Jsou tady čtyři hlavní sdělení, které bychom vám chtěli předat. To první je záležitost kontinuity. Skutečně Kreativní Evropa se rozšíří jako autonomní program až do roku 2027. Druhé sdělení spočívá v tom, že kreativní Evropa bude více podporovat politické priority Evropské unie a zvláště digitální jednotný trh a novou evropskou agendu pro kulturu. Třetí sdělení se týká inovace. Kreativní Evropa bude obsahovat nové aktivity, které by měly lépe podporovat kulturu, vytváření děl. A čtvrté sdělení je otázka investic. Kreativní Evropa bude lépe zafinancována v kontextu, kde většina ostatních programů by měla zaznamenat škrty. Tento návrh, který jsme udělali, je reakce na to, aby zainteresované strany byly uspokojeny, tak jak to vlastně výbor pro kulturu neustále opakoval. My jsme také zohlednili výsledky vyhodnocení té průběžné zprávy, kde jasně vyplývá, že kreativní program dosáhl svých cílů, ale je nedostatečně financován. To bylo také potvrzeno veřejnou konzultací, která proběhla začátkem roku, a také zprávou, která byla realizována pro výbor kultury. Ty souvislosti jsou nyní příznivé. Víte, že minulý rok se konalo G7, dále Göteborský summit, dále v Davosu e, bylo setkání na toto téma a samozřejmě máme také Evropský rok dědictví. Parlament a zvláště váš výbor přispěl výrazným způsobem k tomu oživení zájmu o kulturu a já vám za to děkuji. Jaké je poslání kreativní Evropy? Jde o to, abychom podporovali kulturní různorodost a také konkurenceschopnost našeho eh, kulturního oboru. Jsme tady velice bdělí z hlediska té vnitřní sociální hodnoty kultury a také dbáme nad ekonomickými dopady. A tyto dva cíle jsou páteří celé naší aktivity v oblasti kultury. A tyto principy jsou samozřejmě platné až do roku 2027. Giuseppe bych vás chtěla seznámit s tím programem. Nejdříve budeme hovořit o celkové struktuře, pak o rozpočtu, pak o podprogramu kultura, pak podprogram média a potom eh, jaksi mezioborový pohled. Co se týče struktury a rozpočtu, viděli jste, že tato struktura zůstává globálně stejná jako teď, to znamená dva podprogramy a jeden průřezový. Jediná změna spočívá v tom, že nástroj finanční garance bude převeden na EU Invest Fund, což je nový nástroj. Jehož posláním je zaručit bankovní půjčky v tomto oboru. Tak, jak to bylo v nástroj, který fungoval až do posud. Tento program je široce otevřen třetím zemím z hlediska tzv. kulturní diplomacie. Zavedli jsme také obecnou doložku, která se týká rovnoceného postavení pohlaví. To se bude promítat v různých oblastech. A dále máme systém monitorování výkonnosti. Ten se bude opírat o řadu indikátorů, ukazatelů a také o celkovou politiku, která platí pro všechny tyto programy. A nakonec rozpočet se zvýší o 27 v porovnání s obdobím 2014-2020. 1 miliarda 850 milionů eur. 1 miliarda 250 milionů pro média, 509 milionů kultura a 60 milionů napříč jednotlivými obory. A teď budu hovořit o podprogramu Kultura. V tomto programu si přejeme rozlišovat tři kategorie aktivit. První to jsou horizontální činnosti. Uvnitř této kategorie máme tři akce, které se nezměnily, protože fungují dobře. A to odpovídá tomu principu kontinuity. Je to spolupráce, podpora sítí a podpora platform. K tomu jsme ještě připojili tři nové aktivity související s inovací, Jedna spočívá v mobilitě umělců a profesionálů kultury. To jsme vlastně otestovali už i v roce 2018, dále internacionalizace kreativních oborů a nakonec jedna aktivita bude věnována novým politikám a experimentování. A to vše naplňuje principy horizontálního přístupu. A to jsme doplnili ještě Eh, oborovými aktivitami, tak abychom lépe zohlednili vlastní specifika těch jednotlivých oborů a také trhu. Znáte již hudební obor, víte, že tady parlament nás podporuje z hlediska přípravných aktivit. Další oborová aktivita bude se týkat knih. Budeme tam mít překladatelský program, který bychom chtěli revidovat a učinit ho účinnějším. A třetí oborový program se bude týkat architektury a dědictví v oblasti architektury, tedy koncepce Baukultur. A další koncepce se k tomu mohou připojovat, pokud se bude tato aktivita ještě rozvíjet. Třetí kategorie aktivit, které jsou pod programu kultury, to jsou speciální aktivity, které už znáte, například hlavní města kultury. Dále je to značka dědictví. To bychom chtěli ještě rozvíjet. Chtěli bychom to zviditelnit. Dále jsou to evropské kulturní ceny, dále Evropské dny dědictví, to bychom chtěli také rozvíjet a zvláště europajnozovat. A dále jsou to podpory jednotlivých eh, útvarů, jako je například Orchestr mladých. Takže to je to, co bude podstatou podprogramu kultury. A nyní předávám slovo Giuseppovi, který bude hovořit o podprogramu, který se týká médií. Děkuji, Děkuji Micheli, děkuji paní předsedkyni za slovo. Jde o konsolidovaný úspěšný příspěch, příběh a my se o něj chceme nadále opírat, chceme podpořit konkurenceschopnost a chceme získat další přidanou hodnotu. V podstatě se jedná o evoluční vývoj dalšího programu, o žádnou revoluci nepůjde je třeba postupovat tak, abychom reagovali na určité výzvy a také, abychom reagovali na mezinárodní konkurenci, která je stále ostřejší. Je tady konkurence velkých studií, třeba hollywoodských studií, ale pak jsou tady třeba nejrůznější mezinárodní platformy, videoplatformy, Netflix a tak dále, tedy instituce a místa, která před pár lety ještě vůbec neexistovaly. Nejde nám o to, aby populace koukala jenom na americké filmy. To není náš cíl. Teď tedy, jaké otázky, jaká témata budou důraz, na jaké témata se bude klást důraz? budeme se víc soustředit na diváky. To je to, co chceme hlavně podporovat. Půjde také o spolupráci v rámci sítí, protože mm, silní budeme jenom, budeme-li jednotní. Pak budeme schopni konkurovat i velkým hráčům na globálním trhu je třeba, aby evropská díla byla více podporována. A program média tedy půjde ruku v ruce s novými úkoly, které souvisí s podporou evropské produkce. To, paní předsedkyně, je pro vás asi známé. Program média bude poskytovat finanční podporu, propagaci těchto děl. No a nakonec ještě věc, kterou kolega již zmínil, to jsou inovace. Program Media bude podporovat evropský průmysl, aby vyvíjel i nové technologie typu virtuální realita. Půjde i o blockchain v distribuci a všechny další aspekty související třeba s autorským právem. Chtěl bych ilustrovat tento program několika příklady. Třeba Evropská síť film je úspěšný projekt, je to prostředek, jak podpořit šíření popularitu evropských děl, ale v posledních deseti letech to pracovalo s velice omezeným rozpočtem, což bylo zhruba 10 milionů ročně a ta suma se nezvyšovala v čase. A my jsme tedy přesvědčeni, že tato síť se musí podpořit, hlavně ve východních zemích. A je třeba soustředit se na menší a střední města. Je třeba podpořit ta kina, která budou promítat evropské filmy. Je důležité podpořit jejich technickou infrastrukturu, jako třeba analýzy dat pro elektronický prodej vstupenek. Dále jsou ve hře platformy systému video on demand, které budou třeba profitovat třeba z nějakého společného titulkování v databázích. A je třeba se soustředit i na filmové festivaly, které mohou e, třeba částečně sdílet propagaci. Program Media by se měl soustředit na inovace, na interaktivní a mobilní nabídky a stejně tak je velice důležité, abychom zachovali financování i pro kvalitní filmy, kvalitní seriály, které možná neosloví nejširší vrstvy, ale mohou třeba konkurovat uh, Eh, americkým filmům, třeba Berlin Babylon a další filmy. To jsou filmy, které jsou koprodukční, měly velký mezinárodní ohlas. A víte, kdybych si půjčil, vypůjčil z vašeho slovníku, paní předsedkyně, tak musíme ocenit ty filmy, které se budou mezinárodně dobře prodávat. Potom distribuce. Měli bychom upřednostnit koordinaci evropské distribuční strategie v různých zemích. Měli bychom mít víc marketingových aktivit. To je důležité. Film, který nikdo nevidí, není dobrý ani pro kulturní rozmanitost, ani pro konkurenceschopnost. Na filmy se prostě musí lidi dívat. Ještě něco, co je také důležité a to je větší prostor pro efektivitu. efektivitu. My bychom chtěli poskytovat kaskádové poskytování finančních prostředků tak, aby se snížily administrativní náklady. Dobrým příkladkem, příkladem jsou třeba mm, ta evropská kina. Máme tady jejich združení, to dostane ty peníze a rozdělí to všem těm příjemcům. To znamená, že tím se vlastně usnadní ta distribuce. Tedy, pokud dovolíte, tak ještě něco málo k fungování napříč sektory. Jde o to, aby se objevily, objevila nová média, je potřeba podporovat kvalitní žurnalistiku a bojovat proti mediální negramotnosti. Poučili jsme se z některých dosavadních projektů, ale je třeba se postarat i o novinky v mediálním sektoru a je třeba zajistit, aby občané měli přístup k pluralitnímu spravodajství s kritickými názory. Myslím si, že je to velice důležité, pokud je třeba bojovat s různě alternativními zprávami. Pak jde také o kreativní inovační laboratoř, což bude napříč kulturním sektorem. Jde o různé virtuální prohlídky třeba slavných muzeí, pak je možné využít to pro organizaci koncertů nebo analýzy dat, které eh, povedou k tomu, že kulturní centra budou spolupracovat. A dále bude kreativní Evropa podporována dále tak, aby byly vlastně, byla mostem mezi kreativitou a diváky. Je důležité, abychom stále měli na paměti dopady toho všeho. Děkuji. Děkuji Mám. Děkuji, takže teď budeme mít možnost položit otázky, ale předtím, než to učiníme, tak mám velkou radost tady přivítat šest hostů z krásného města Mantua. Byli pozváni kolegem Morkano. Srdečně vítejte. Mantova byla 2016 italským hlavním městem kultury, takže vás srdečně vítáme na našem výboru a doufám, že si něco i odnesete z té pro vás možná napínavé diskuse do vašeho města. A nyní se dostáváme k diskusi. A začínáme s našou spravodajkou, paní Silvia Kosta. Máš slovo na pět minut. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za tuto studii, kterou velice oceňuji z hlediska těch pozitivních aspektů. Slyšíte mě? A také děkuji za ty um, konečná doporučení, která mi připadají velice zajímavá. Takže děkujeme za uh, toto vystoupení našich dvou hostů. Nejdříve ty pozitivní věci z hlediska této studie. Já se zabývám touto tematikou velmi dlouho a Pozitivní je, že tento program zůstává eh, samostatným programem. Ale neúplně jsem ocenila eh, to nové rozložení tohoto programu. Další věc. Tento program již v minulosti trpěl nedostatkem financí. A je dobré mít ambice a připojovat další položky a zvyšovat tuto ambici. To všem ukazuje mm, navíc tento problém nedostatečného financování a bude to problém. To navýšení je nižší, eh, než eh, se skutečně tvrdí, protože do toho také eh, zapadá inflace. A další věc. E, tento program je vyváženější, je analytičtější, takže je tady větší konzistentnost s agendou, e, která se týká kultury, která se týká dědictví v oblasti kultury. Takže objevuje se tady více ten globální přístup a je tady také větší průřezovost, to znamená, začlenění i těch ostatních nařízení, takže to je důležité i z hlediska nástrojů. A včera jsem to řekla také panu komisaři Navračičovi. Důležité je, že v současnosti ty zainteresované strany zvyšují tento zájem o tuto kulturu i z hlediska eh, finančních aspektů a nejenom z hlediska kreativity. Samozřejmě i ta slova jsou důležitá. Hovoří se o podprogramu a o tendencích. Já bych chtěla ještě více se dozvědět o charakteru této změny. Zda to není pouze hra jakési semantiky. Pak jsou tady otázky mm, aktů přenesené pravomoci a prováděcí aktů. Před chvíli jsme o tom hovořili, ale myslím si, že tady předjímáme určitý problém. Vy jste hovořili o tom, že tady bude mnohem více aktivit v oblasti kultury. Takže kultura vlastně vyvolala nejvíce změn. Máme tady čtyři, měli jsme čtyři položky, nyní máme šest těch linek rozpočtových. Vy jste hovořil o horizontálním přístupu, ale můžeme k tomu připojit také oborový přístup. S tím souhlasím, protože ty horizontální aktivity přinášejí mnoho důležitých věcí, například mobilitu umělců, potom voláme dlouho. A pak také podporu mezinárodních aktivit. To souvisí s kulturní diplomací. A co se týče oborového přístupu, tady máme několik projektů, které už jsou nazrálé k tomu, aby byly uplatněny. Jsou to ty pilotní projekty. Samozřejmě, že se jedná o obrovskou žádost ale je nutné, abychom byli schopni se rozhodovat v této oblasti. A proto bych se chtěla zeptat, zda v tom rozpočtu tohoto programu z hlediska těch oborových přístupů, zda ten přístup je správně specifikován. Například se tady nehovoří o kvotech, kvotách, říká se minimálně až do Eh, prostě nejsou tady přesná procenta kvóty. Takže eh, měli bychom tady mít pořádné rozlišení mezi horizontálním přístupem a oborovým přístupem. Pokud máme 12 akcí ve 2, 4, tak je to vlastně eh, méně financí, takže tady jde o to, aby zákonodáce rozhodl o prioritách. Další věc. Ta se týká vážného nedostatku o kterém jsme již hovořili. To jsou kvalitativní ukazatele. Máme tady něco k audiovizuální oblasti, pak k digitalizaci, ale Invest you, in you, takže horizontální program, to je dobře. Tady eh, Invest you jsou vlastně obecných položkách, to je dobrá zpráva, ale je důležité tady vysvětlit, jakým způsobem komise hodlá eh, používat jednotlivé ukazatele z hlediska těch subjektů, prostě jakým způsobem toto spravovat. Pokud toto nebude stanoveno, tak to zůstává poněkud vágní. A nyní média. Jsou to ty také sítě festivalů, Tady v této oblasti eh, nenacházím přesné reference, nejsou tam specifika, netýká se to například dokumentárních filmů nebo krátkometrážních. Všechny tyto specifikace vymizely. Ještě jedno slovo. Máme Nemáme tady například lozišení mezi velkými, malými projekty, takže to taky není správné. A na závěr. Je tady zaměření na ty mezioborové průřezové akce, tak tomu nebylo v minulosti. A to je tedy pozitivní. A poslední slovo se týká zprávy. My jsme řekli minulý rok, že pokud tady nebudeme mít eh, přesnou zprávu, která bude uplatňovat tuto kulturní agendu, tak to nebude v pořádku. Potřebujeme pevnější, silnější zprávu, komise se už o to zajímá. Já se omlouvám, tady překračuju tu dobu, ale potřebujeme tady mít přesné odvolávky na nařízení, jakým způsobem tedy eh, zaintegrovat eh, všechny tyto ukazatele, to znamená, pokud nebudeme mít toto, tak to bude bez účinku. Děkuji. Kdo na to chce odpovědět? Byly tam nějaké dotazy? Já si myslím, že to bylo spíše směřováno na komisi. Bude to zase v tom pingpongu, aby to bylo živější. Takže kdo z vás se k tomu chce vyjádřit? Alors, sur la... Co se týče té otázky transformace podprogramu, já myslím, že to je otázka jenom legislativní techniky. Bylo nám že, eh, vysvětlil, že bychom měli používat spíše slovo trend než pr- podprogram, takže to nemá nějaký jiný smysl, význam. Co se týče rozdělení rozpočtu mezi jednotlivý trends, tak to je něco, co by mělo být učiněno v rámci guidelines a toho výročního pracovního programu. Jde o to, abychom ten program eh, neměli příliš rigidní v rámci těch jednotlivých akcí. To je způsob, který už aplikujeme u jednotlivých akcí v rámci programu. Co se týče ukazatelů, my už nyní revidujeme ukazatele současných programů a to nás potom bude inspirovat pro budoucí programy. Invest EU. Já myslím, že to je příležitost pro obor kultury, který tak dostane více financí. Pokud tedy ten nástroj zárok bude fungovat stejnou rychlostí, to jako nyní tom nařízení ohledně Invest EU je specifikováno, že kultura a kreativní obory jsou součástí toho zaměření. Pokud by se stáhl tento současný nástroj, tak bychom zjistili, že míra nárůstu těch programů by nebyla 27, ale 30. V podstatě to odpovídá potenciálu dodatečných zdrojů, které by mohly být velmi důležité. Je to zatím jenom potenciál, není to tedy reálné, ale mohlo by se to v budoucnosti povést. A co se týče projektu spolupráce, to rozlišení zmizelo z toho právního základu, ale my bychom to chtěli ponechat ve správě těchto programů, protože toto odlišení je velmi užitečné. Velké projekty totiž fungují k tomu, že strukturují ty jednotlivé obory a malé projekty zase umožňují jaksi většímu počtu účastníků se účastnit. Vy znáte ten naš, eh, naší hlavní linii. My se snažíme vyrovnat ty projekty mezi malými a velkými operátory a to budeme dělat i v budoucnosti. On the, the media point. K tomu, pokud jde o, ty, o ta média. Point. So, so one, one of the questions. Pokud jde o ta média, tak jedna z otázek se týkala struktury toho programu, toho, že tam zmizely eh, ty systémy, ta takzvaná opatření podpora. Jde o to, že v rámci toho přeskumu v polovině období se zjistilo, že ta struktura je poměrně zastaralá, protože eh, eh, ta organizace eh, práce prováděla, byla prováděna tedy novým způsobem, byly tady nové způsoby spolupráce a na základě té dosavadní struktury toho programu už by to nebylo možné. To znamená, že my jsme se snažili zvýšit flexibilitu a snažili jsme se to přizpůsobit novým potřebám toho kreativního průmyslu a soustředit se na omezený počet akcí a klíčových priorit, tak abychom podnítili spolupráci eh, v rámci celého řetězce. To byl ten pravý důvod. A nyní k těm indikátorům. Jedna, jedno ze slabých míst toho současného programu jsou právě indikátory. To znamená, že my se snažíme v tuto chvíli vybrat menší množství indikátorů, které jsou relevantní a které které zároveň budou dobře měřitelné, jakési KPIs, to znamená klíčové indikátory výkonnosti. Tyto indikátory by tedy měly pokrývat celý řetězec a měly by se týkat jak vytváření kapacit, tak eh, vzdělávání, podpory, eh, distribuce a tak dále. Jde o to, abychom tedy prověřili kompetence dotyčných profesionálů, tak abychom byli schopni měřit dopad školení, tréninku, který se tady provádí. Nejde pouze o to, abychom mechanicky počítali počet e, účastníků, ale chceme skutečně změřit i ten účinek. E, chceme se zaměřit i na eh, přeshraniční akce, chceme také indikátory, které budou vypovídat o tom, jaký do, nebo jaký je přístup lidí k těm audiovizuálním dílům a dále indikátor týkající se eh, propagace B2B. To je zase eh, indikátor zpětý s viditelností evropských děl. Ano, děkuji. Pan Venta, prosím, máte tři minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Já nebudu zmiňovat to, co už eh, zmínila paní zpravodajka Kosta. Velmi vám děkuji za vaši prezentaci. Já s vámi plně souhlasím a zmíním pouze několik málo bodů. Za prvé, myslím si, že pro program Kreativní Evropa potřebujeme ambiciozní rozpočet. Ten návrh komise je dobrým výchozím bodem, ale měli bychom ho ještě navýšit. Kreativní Evropa jako kulturní program může být eh, úspěšný, úspěšná pouze tehdy, pokud se budeme soustředit především na talenty. A to by mělo být v té politice tohoto programu dostatečně zdůrazněno. Digitální transformace v kreativním a kulturním sektoru, především v audiovizuálním sektoru, to bychom měli mít neustále na paměti, zahrnuje to všechny zúčastněné strany a je potřeba, abychom na to dbali, protože to bude k prospěchu konkurenceschopnosti evropského kulturního a kreativního průmyslu. My víme, že to je tedy eh, velmi významná oblast eh, evropského HDP, je tu také mnoho pracovních míst. Míra investic v tomto sektoru je velmi nízká a je to tedy podhodnocené. Především Eh, pokud to srovnáme s financováním, ke kterému dochází v jiných sektorech. V souladu s doporučením Evropského parlamentu eh, v souladu se zprávou pana Morgano musíme zajistit solidní rozpočet pro tento program a musíme také zajistit koordinaci s jinými programy, jako je například Horizont 2020. Navzdory napjatému harmonogramu eh, je podstatné, abychom stanovili správný rámec pro provádění tohoto programu. E, cíle, pokyny musí být jasně formulovány, tak abychom vnesli do té oblasti dostatek stability a aby to bylo ku prospěchu všech zúčastněných stran. Jak jistě víte, eh, přípravná akce Music Move Europe, kterou připravil Evropský parlament, pro který tedy komise navrhuje podporu, eh, co by součást programu Kreativní Evropa. Tak to je věc, kterou jsem podporoval od počátku a myslím si, že by tady parlament měl převzít vůči roli a podporovat podporu nebo podporovat celý hudební sektor Nicméně hudební sektor zatím nemohl dostatečně profitovat z programu Kreativní Evropa, protože v roce 2014 zaujímal pouze 3 eh, rozpočtu programu Evropa, Kreativní Evropa. To je velmi málo. A konečně poslední věc, víceletý finanční rámec. Myslím si, že musíme najít řešení, které nám umožní, které nám umožní to, abychom program e, Kreativní Evropa koncipovali dlouhodobě, aby byl udržitelný. A rád bych se vás proto zeptal, jaké nabízíte řešení, tak abychom zajistili e, tedy e, dlouhodobé financování těchto oblastí. Děkuji. Děkuji, pane Vento. Pane Monte, pane Manier, kdo chce odpovědět? Samozřejmě, že je možné financovat titulkování. Příklad třeba v roce 2019 dovodil, dovolili rozpočet, média budou podporovat titulkování kulturního obsahu a to bude poskytováno kulturnímu kanálu Arte, protože Arte poskytuje přeshraniční kulturní nabídku. Samozřejmě, že to titulkování bude ve středu pozornosti, co se týká toho budoucího financování. Sur le, le sous-titrage, d'ailleurs. Se týče titulkování, jak bych mohl připojit, že to je otázka která by se mohla velice rychle objevit také pro divadla a pro scénické umění, tak aby se také šířilo eh, jejich propagování. Takže to je věc, kterou můžeme i předjímat. A teď k hudbě. Chtěl bych ještě jednou poděkovat parlamentu za jeho podporu té přípravné akce Music Most Europe. Samozřejmě naším záměrem je využít ty tři roky ještě pro experimentování, abychom měli co nejpevnější aktivitu v této oblasti. Pane Venta, co se týče současného programu, ta část rozpočtu, která je věnována těm hudebním aktivitám, to není 3%, to je 15% podle naší kalkulace. 15 nebo 20%. Není to úplně jednoznačné, ale minimálně 15 takže již nyní obor hudby dostává podporu z kreativní Evropy, ale je to málo strukturováno, není to úplně konzistentní, je to případ od případu, takže v budoucnosti budeme mít strukturovanější přístup. Děkuji. Srdečné díky. Helga Trup. Děkuji. Začnu těmi obecnými otázkami rozpočtu a víceletého finančního rámce, protože to se programu Creative Europe velmi týká. Já si myslím, že je vidět dobrá politická vůle na straně komise, hlavně jak jsme hovořili o tom už na plenárnice ve Štrasburku. Rozpočet bude menší, to není dobře. A já bych proto chtěla ocenit, že komise se snaží, i když my, výbor pro kontrolu, eh, bychom si přáli ještě více, máme proto dobré argumenty, tak eh, Ettingerovy návrhy vedou spíš k osekání rozpočtu a je jasné, že EU by měla udělat víc pro kulturu, vzdělávání, pro kreativní sféru a tak dále. Tedy myslím, že je to eh, vždycky dobře, když máte víc peněz, ale takhle musím říct, že oceňuji, že jste se aspoň snažili někam se pohnout. Teď se dostanu k otázce, kterou jsme již zmínili, a to je digitální revoluce a co to znamená pro kulturu. Já si myslím, že se to netýká jenom Netflixu a všech těch ostatních hráčů na digitálním trhu máme další streamovací služby a tomu se také musíme věnovat. A potřebujeme, potřebujeme více modelů pro předplatné a objednávání a placení toho kulturního obsahu. Ty programy by měly být dobře viditelné, ty programy by měly být viditelné, ne že budou někde skované pod nějakými titulky. Myslím, když se podívám na tu studii, a Bogdan Venta už se částečně zmínil, 7,5% připadá na kreativní odvětví a toto odvětví přispívá k zaměstnanosti mladých lidí velkou měrou v hudbě, ale i jiných odvětvích umění je mnoho mladých lidí, kteří se do toho vrhají s velkým entuziasmem. Je to tedy mocný nástroj v boji proti nezaměstnanosti mladých lidí a to bychom měli mít na paměti, že je to důležitá součást naší ekonomiky a celé kulturní krajiny. A teď poslední věc, to je ten hudební program. Já jsem letos byla v Cannes viděla jsem uh, Eh, jak je to s viditelností financování evropských filmů. Také jsem prezentovala nový projekt eh, na jednom z for tam v Cannes a to bylo velice zajímavé, protože najednou jsem vnímala celou tu sílu mnoha mladých lidí ze Spojených států, Jižní Ameriky, Asie. Je to tedy opravdu vel, velmi propojené ti lidé jsou velice nadšení, plní energie a je jasné, že hudba není jenom věc kognitivní, ale oslovuje city přímo a to je to, co potřebujeme. Je to pozitivní. Vždycky hovoříme o krizi v Evropě, krize v Itálii, krize v Německu, krize všude, Brexit. Je potřeba mít i dobré příklady které oslovují lidi, především mladé lidi. A to je přesně ono a proto to podporuji. Děkuji. Vielen herzlichen Dank. Děkuji. Chcete na to někdo reagovat? Bitte. Merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla jenom poděkovat paní Triplové za její podporu, také v oblasti hudby, kde máme ten nejctižádostivější a nejvzrušujícíjší projekt. Takže jsem rád, že sdílíte toto rozrušení v souvislosti s tímto projektem. Dobrá, skvěle, podívám se ještě tady na druhou stranu, jestli někdo z této strany chce třeba reagovat. Prosím. No jenom ve vší stručnosti, protože si myslím, že uh, Většina otázek bez tak směřovala na komisi, ale jenom něco málo k příspěvku kreativního a kulturního sektoru pro celou Evropu. Jak už bylo řečeno, je to velice pozitivní věc v oblasti zaměstnanosti mladých lidí. Je to přímo na místě, probíhá to v našich městech podstatě velice těžko se to outsourcuje, taková zaměstnanost v těch kulturních sektorech a přispívá to v mnohem ohledu k vyšší atraktivitě našich měst a regionů. Je to další důvod, proč v nich se trvávat. Takže hodně to přispívá. To jsme samozřejmě reflektovali i v té naší studii, ale chtěl jsem ještě podtrhnout, že jde i o dopad toho všeho, je třeba mít na paměti celou širokou dimenzi. Ja, vielen herzlichen Dank. Děkuji. Teď se dostáváme, dostane se slovo dalším poslancům. Další stínoví zpravodajové tu nejsou, proto teď paní Libecká, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Nemáme dost financí na všechny programy, nejenom na tenhle, ale na Erasmus, na Horizont a mnoho dalších, ale v takové situaci je velice důležité využívat synergií, tak abychom dosáhli maximálního efektu s omezenými finančními zdroji. Tedy já bych se ráda podívala na to, jak je to se synergií mezi Kreativní Evropou, Erasmem a Horizontem. Zaznělo tady, že dvě třetiny diváků se dívá na americké programy, americké seriály. To je špatná zpráva, to je dokonce katastrofální zpráva, protože je to nejenom hrůza pro kreativní sektor, ale je to zároveň velice špatná zpráva pro to, jak se utváří mentalita mladých lidí. A proto je tak důležité využívat synergie mezi mobilitou dětí a mladých lidí v rámci programu Erasmus a mobilitou lidí, kteří fungují v kulturním sektoru. Případ Rakouska všechna centra profesního vzdělávání dělají, provozují své aktivity spolu s kulturními aktivitami. Ja, vielen herzlich. Děkuji. Pan eh, Maní nebo pan kolega něco k tomu? Eh, merci pour... Eh, děkuji za tento bod, který je pro nás skutečně velkou výzvou. Ty synergie mezi jednotlivými programy jsou velmi efektivním způsobem získat ještě větší výsledky v rámci omezeného rozpočtu, i když v některých položkách dochází k navýšení. Máme dosti povzbudivou zkušenost v rámci toho Evropského roku. My jsme totiž zjistili, že jakmile je ten projekt jasný a sdílí ho velký počet partnerů, tak je pak snadné prostě zajistit čerpání prostředků. A to je něco, co probíhá celkem snadno, tak jak to bylo například eh, při tom Evropském roce eh, dědictví a mohlo by se to prostě zopakovat eh, dlouhodobě používat u všech těch našich programů. Takže u většiny těch právních základů jsme se snažili zavést křížené odkazy mezi jednotlivými programy, tak abychom zajistili tuto synergii. Um, Vlastně o to mi nejbardziej chodzi, aby te podstawy pra... Ano, to je přesně to, co je tak strašně důležité, aby ta, ten právní základ, ta právní báze byla jasně viditelná, aby informace doputovala k těm potenciálním příjemcům co nejdřív, protože oni musí také plánovat. Ano, to je, o co jsme se trochu pokusili. Já nevím, jestli všichni četli ty právní základy, ale pokud tak budou postupovat i potenciální partneři, tak uvidí, že se snažíme vždycky tam eh, dát informace ohledně jiných nástrojů. Například u toho dědictví jsme zjistili, že dimenze vědy, vědecká dimenze kulturního dědictví byla velice důležitá. A to je něco, co bude převzato také u toho příštího rámcového programu, který bude následovat po horizontu 2020. Stejným způsobem naši kolegové z generálních ředitelství, kteří pracují v oblasti mějších vztahů, zjistili, že ten kulturní program má dopady na jejich aktivity, takže v těch právních základech těch vnějších vztahů bude také zmínka o kultuře. To znamená, že pokud budeme chtít zavést tyto synergie, tak máme k dispozici právní základy, které to umožňují. Ty současné právní základy to zatím činí eh, jaksi obtížnou, obtížnou záležitostí. Nicméně my jsme se pokusili toto změnit z hlediska všech těchto právních základů. Srdečně. Děkuji co se týká překrývání programů, různých programů, především využitelnost různých programů pro jeden a ten samý projekt, pak je třeba podívat se na to, který program se proto hodí lépe, jestli to třeba není Horizon nebo Kreativní Evropa nebo strukturální fond. Tady si myslím, že by bylo rozumné takto postupovat, proto musí být zajištěno, aby ten, kdo podává žádost, se nemusel prodírat onou houštinou evropských směrnic a nařízení, ale aby buď komise nebo národní agentury potom rozhodly podle toho hesla, tady by se víc hodil horizont a nebude, aby nebylo třeba znovu znovu žádat na nové žádosti podle pravidel horizontu, ale aby se ta žádost v rámci kreativní Evropy eh, vlastně přesměrovala a ve stejné formě uh, Eh, předala třeba na ten horizont a tam, aby neřekla ta kancelář, ne, ne, ne, to je špatná žádost, eh, protože my máme zájem o to, aby se podílely malé iniciativy, normální lidi a nemůžeme je takhle zahrnovat eh, tou byrokracií. Pokud chceme transverzalitu různých programů, tak lidé, kteří ty programy mají využívat, potřebují naši pomoc, aby nemuseli sami bádat a zamýšlet se nad tím, kde žádat, o co žádat. Tady je potřeba jim poskytnout podporu a pomoc i v národních agentury případa, případně, ale také od komise, dobře Horizon nemá národní agentury, pak se to bude muset řešit jinak, ta je třeba postarat se o to organizační zajištění, aby to prostě fungovalo schůdně. Paní Šojdrová, prosím. Merci beaucoup pour les présentations. Je... Mnohokrát za tyto prezentace. Já mám jednu připomínku a dvě otázky. Samozřejmě, my nejsme nikdy spokojeni s rozpočtem, takže musíme ho využívat efektivně. Jednu poznámku v souvislosti se studií. Vy jste požadovali více demokratické diskuse. Já myslím, že potřebujeme také více demokratické kontroly ohledně aktů, o kterých jste hovořili. První otázka se týká Evropského roku dědictví. Já bych chtěla ocenit zorganizování tohoto roku, ale myslím, že není příliš uspokojivý ten finanční program. Pane Mani, co můžete říci k těmto programům? Eh, tady se podpořilo 29 projektů, ale není to zeměpisně vyváženo, bohužel. Je tam jenom jeden projekt, střední východní projekty. To znamená, maďarský projekt tam je. A druhá otázka se týká programu Media action support to audience development. Můžeme také hovořit o jaksi podpoře kinematografie. Já se totiž domnívám, pokud chceme skutečně navyšovat audienci, teda sledovanost, tak musíme více informovat, musíme více využívat Lux Price, tedy evropské ceny protože máme tuto příležitost, které nedostatečně využíváme. A kinematografická výchova, tady jsme zaznamenali velké tendence. Možná by bylo dobré, kdybyste ještě více upřesnil tyto programy z hlediska budoucnosti. Děkuji. Děkuji. Takže začneme mojí levicí. Pane Gal nebo paní Petr, chcete vy? Sure. Ano, ve vší stročnosti. Pokud jde o tu demokratickou diskuzi nebo kontrolu a s tím zpětou otázku, vy jste pravděpodobně narážela na ty akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty. Pokud to mám schrnout, tak my jsme v naší studii dospěli k tomu, že program Kreativní Evropa se vy, vyvinul v průběhu té doby, v průběhu těch let. A vyvinul se pozitivním způsobem. Například Evropský rok kulturního dědictví je dobrým příkladem a my chceme zajistit, že eh, tedy budeme moci být flexibilní a že tedy budeme schopni reagovat na, tu, eh, na ty politické výzvy, to je jedna věc, ale kromě toho musíme zajistit, že tady bude mechanismus, Díky němuž komise a parlament budou schopny spolupracovat na těchto nových cílech a budou schopni zajistit, že to budou schopni nějak politicky vyřešit. Viděli jsme iniciativu Music Moves Europe. To byla v podstatě společná iniciativa Parlament přišel s přípravnou akcí, komise to provedla, to znamená, že my navrhujeme, aby se to takto vtělilo do právního základu, aby tam bylo více aktů v přenesené pravomoci, tak abychom tedy mohli zajistit flexibilitu, abychom to jasně ukázali, ale abychom zároveň měli možnost větší eh, demokratické kontroly a diskuze. Tolik tedy ve vší stručnosti odpověď na vaši otázku. Ano, děkuji. My jsme už o tom diskutovali dneska dopoledne a myslím si, že se tedy rádi budeme držet vašeho doporučení eh, více aktů v přenesené pravomoci a méně prováděcích aktů. A nyní pan Manier eh, ke kulturnímu dědictví a pak pan Abemonte k médiím. Co se týče otázky paní Šojdrové ohledně projektů spolupráce v rámci Evropského roku. Samozřejmě, že tady je jeden jediný projekt, který bude koordinován eh, v rámci tedy střední Evropy mezi těmi 29. Eh, Ale jste, jste si všimla, že u mnoha programů máme partnery, kteří pocházejí z tohoto regionu. Je tady určitá geografická nevyváženost, nebudu říkat opak, a je to výraznější, pokud se díváte na ty hlavní koordinátory, než na pouze tedy ty účastníky. Samozřejmě my jsme museli prostě tu výzvu udělat velmi rychle, protože ten projekt Evropského roku měl určité spoždění, to rozhodnutí bylo učiněno poněkud později, takže neměli jsme dostatečný čas na přípravu. Je jasné, že ty nejlepší projekty pocházejí z těch partnerů, kteří už mají zkušenost a jak si umí v tom chodit. Uznávám, uznávám, že to nebylo uspokojivé z tohoto hlediska. Nicméně kvalita těch projektů je nepopiratelná, takže doufám, že z toho budeme mít užitek. To je vše, co bych řekl tedy k tomu Evropskému roku dědictví. Yes, thank you very much and thanks very much. No, děkuji a děkuji vám za tu otázku, protože díky ní mám vlastně možnost uvést tady příklad lepší integrace mezi oběma programy. My budeme i nadále eh, podporovat filmové vzdělávání. V roce 2019 v říjnu vypíšeme tedy soutěž, eh, která bude zaměřena na to, aby se sezbíraly evropské filmy v rámci kulturního dědictví, které budou k dispozici na co možná největší množství středních škol. Je to dobrý příklad spolupráce, protože my tedy eh, budeme eh, podporovat vytvoření toho katalogu a Michel nám zase poskytne seznam vzdělávacích institucí, škol a zprostředkuje ten kontakt. To znamená, že to budou v podstatě ti koneční uživatelé eh, těch děl. Ale pokud mám odpovědět na vaši otázku ve vší stručnosti, tak řeknu, že filmové vzdělávání bude i nadále podporováno. Skvěle. Luigi Morgano, prosím. Eh, <clears throat> Děkuji. Kdybychom měli dnes nějakým způsobem schrnout to, co tady zaznělo v té úvodní části ohledně studie a co se také linulo tou diskusí, tak bychom mohli říci, že evropská kultura by měla být lépe zafinancována. A to je především politický problém. Tady jsme všichni zajedno. A je obtížné někdy prosadit eh, tento přístup. Hovoříte o inovaci platform, o, o obsazích, o zviditelnění, o mezinárodních eh, přístupech a tak dále. Ale pokud nebudeme mít možnost zvýšit rozpočet, tak je tady nebezpečí, že se ocitneme v situaci v blízké budoucnosti, která bude opačná než to, co jsme vlastně říkali před chvílí. A je tady riziko zablokování. Říkám to proto, abych vás upozornil na tři aspekty. Za prvé, vyhodnocení dopadu. To se provádí pomocí ukazatelů. Některé ukazatele jsou jasné, ale jiné ukazatele v kultuře mi připadají velmi zjednodušující. No. Souvisí to s investicemi. A tady také navazuji na vystoupení Libacka, paní Libacké. Jde o to, aby ta situace nezůstala v té neměné podobě. Je nutné pozbuzovat eh, ten rozvoj napříč Evropou. Takže měli bychom tento diskurs nějakým způsobem prohloubit. Ostatně souhlasím s vámi eh, ohledně toho, co jste řekl o eh, právním základu. Také ovšem musíme mít k dispozici nástroj, který umožňuje prosadit tento právní základ. Jinak je to k ničemu. Děkuji. Takže se dostáváme k tomu poslednímu kolečku. Pane Moně, pane Monte, chcete ještě něco říci, nebo všechno už tady zaznělo? Well, again, all, all the comments of the, of the... No. Uh, Všechny komentáře, které hovořily o tom, že nedostatečně uspokojujeme tu poptávku, to je všechno eh, to hudba pro moje uši. My eh, tedy souhlasíme s tím, že nárůst rozpočtu není dostatečný a pojďme společně bojovat za to, aby to bylo ještě víc. Dobře, tak se do toho pojďme pustit. Můžeme se o to alespoň pokusit. Ale já bych chtěl mít jakýsi konkrétní nástroj. Eh, krátkodobě, s jakými nástroji počítáte? po té, co jste vytipovali právní základy. Tady to musí být propojeno s těmi nástroji, jinak se příliš daleko nedostaneme. Lituji, že to musím říkat, ale hovořím upřímně. Ale děkuji za tato otevřená slova, takže pane Monie nebo pane Monte, kdo by rád eh, odpověděl na tuto otázku? Samozřejmě právní základ to je to, co se týká základního kontraktu. To je vlastně umožnění vydat evropské peníze, takže my potřebujeme eh, tento právní základ ale samozřejmě nemůžeme vše vtělit do právního základu. To je právní nástroj a nikoli operativní nástroj. Jaké máme operativní nástroje? To jsou ty, které již existují. Máme tedy stanovené, e, stanovené směry, které jsou dokumentem, který se také zjednodušuje. A v těchto hlavních směrech se popisují jednotlivé aktivity, které budou uplatněny. A teď jde o flexibilitu, která je nutná u toho programu. Program musí být adaptabilní, takže tady máme výroční eh, pracovní programy, kde eh, máme například výzvy k předkládání, dále výběrová řízení, toto vše je tam zpracováno. Tento systém má výhody, ale i nevýhody. Je tady určitá těžkopádnost, to je ta nevýhoda. A vzhledem k tomu, že bojujeme s touto těžkopádností každý rok, tak bych samozřejmě byl rád, kdybychom to mohli jaksi snížit. A pak ovšem potřebujeme se ujistit o správné správě toho programu. To je naše povinnost. My jsme zodpovědní za provádění tohoto programu, musíme skládat účty parlamentu, účetnímu dvoru, takže nechceme, aby nějakým způsobem se pověst toho programu spojovala se špatnou pověstí, s nějakými podvody a tak dále. Proto je to takto těžkopádné. My jsme se snažili lépe vyvážit ty povinnosti dobrého hospodáře a povinnostmi, které souvisejí se zodpovědností za programy. Takže my se snažíme toto zajistit, ale je pravda, že to fungování těch programů je poněkud těžkopádné. Nicméně máme stále na mysli ten princip správného hospodaření a regulérnosti. To jsou naše priority. Takže to je odpověď. Základ, právní základ je zjednodušení, je kratší, jedná se o uplatňování obecné politiky Evropské komise, která Eh, chce jaksi více zaměřenější programy, kompaktnější programy, tak abychom eh, se mohli zaměřit těchto právních základech na skutečné priority. No a pak s tím souvisejí všechny ty operativní dokumenty, eh, které jsou spojovány s touto aktivitou. Možná že jsem neporozuměl té otázce správně, protože se jedná o stávající nástroje, které fungují poměrně dobře. Máte granty, většinou jsou ty granty poskytnuty na základě nějakého, nějaké soutěže. Pane Abemonte, nejprve bude hovořit pan Abemonte a potom dostaneš slovo ty. Já potom ale nerozumím té otázce. Pokud nerozumím otázce, tak nejsem schopen na ní odpovědět. Možná. Dobře, takže teď Silvia. Eh, Je mi líto, že jsem vás musela přerušit, ale nechtěla jsem vám skočit do řeči, chtěla jsem poprosit o vysvětlení. Já jsem to řekla už předtím, Luigi to také říkal a nedostali jsme odpověď. Ono nestačí, když řeknete, že právní základ předpokládá to a ono, to nevyplývá ze studie, ale z našeho vlastního pozorování. Jde o ty dodatečné prostředky, právě na kulturu, které očekáváme, že vzejdou z toho propojení, z toho překrývání s dalšími programy, ale nestačí říct, z toho křížného financování bude víc. Je třeba to zahrnout do té právní báze. Třeba společné programy s jinými ředitelstvími nebo nějaký portál, ne jen tak občas někdy, když to půjde sem tam něco ukápnout. To ne. Musí existovat nástroj, aby se to zaručilo, protože jinak to bude tak, že to prostě nevíde. Pak těm budeme potřebovat priority pro těch 12 akcí, pokud nebudou ty prostředky stačit. No a pak ty klastry a jednotlivé zdroje k ním právě na kulturu a méně na média tady vůbec nemáme žádné indikátory a to musím říct, že je hrozně důležitá věc. Děkuji. Já si myslím, že v tomto bodě nás čeká ještě nemálo diskusí a je možné, že do toho ještě pokusíme se zasáhnout o formou pozměňovacích návrhů, tak a budeme doufat, že nás v tomto bodě vyslyší i rada. Já bych na tomto místě ráda poděkovala. Poděkovala jak našim odborníkům, expertům, těm děkuji za opravdu skvělou, dobrou, užitečnou studii. Z toho, jak se kolegové hlásili, vidíte, že jsme to nejenom bedlivě přečetli, ale chceme to zahrnout do své budoucí práce. Za to vám děkuji. Děkuji i panu Amamontemu, panu Maniejovi, že dnes byly k dispozici pro naše otázky a vycházím z toho, že se trváme v další diskusi, že to bude kontinuální proces, aby ten program byl ještě lepší, než teď už bez tak je. Společně budeme bojovat za více peněz, to je jasné, ale to není až tak moc otázka komise, ale to je i otázka na členské státy, do jaké míry budou připraveny otevřít své peněženky nebo státní kasy víc než do posud. Uvidíme, co z toho na konci bude. Já se těším na další spolupráci a předu hlavně, přeji hlavně naší paní zpravodajce a stínovým zpravodajům, aby měli šťastnou roku při zpracovávání tohoto návrhu dokumentu. Určitě se k tomu vrátíme a vám teď srdečně děkuji všem, kdo tady sedíte kolem mě. A teď mě ještě zbývá, abych vám sdělila, že do bodu různé se nikdo nepřihlásil, takže vám řeknu, že příště se sejdeme 11. července 9 až 12.30 a 15 až 18.30. Chci připomenout, že odpoledne 11. července budeme mít slyšení ke kulturní agendě a byla bych velmi ráda, kdybych vás tady viděla trochu víc, než vás, kdo tady jste přítomni dnes. Tak, děkuji vám všem, děkuji i tlumočníkům, tlumočníci děkuji svým posluchačům. A tlumočníci teď mohou jít domů o dvě hodiny dřív. Doufám, že nečekají dnes už žádné další pracovní povinnosti. Krásný zbytek odpoledne, krásný zbytek dne a uvidíme se příště.